právní výbor hm, hm, prověřil eh, akreditační listiny Casey Katajnena a Miran, kolegy, paní Mirandy a Mitrofanovi a i eh, od 20. Eh, hm, února a jejich mandát je takto potvrzen.